Vamos a comenzar. Začneme dnešní zasedání našeho výboru. Přistoupíme rovnou k hlasování. Já předpokládám, že všechny má, všichni máte připravené hlasovací karty. Pues, eh, comenzar. Takže v tom případě můžeme začít. Hlasujeme nejprve o ústní otázce, která se týká genderové dimenze při obchodování s lidmi. Kdo je pro? To je test proti. držel se někdo schváleno? Tak. Pasamos ahora a la... Teď přejdeme k hlasování o zprávě o zvyšování uplatnění dívek prostřednictvím vzdělávání v EU. Máme tady 69, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Raději to ověříme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Hlasujeme o návrhu 69. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut 13 hlasy. Pro hlasovalo 11 poslanců. Návrh 70. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. Pozměňovací návrh 71, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 72, kdo je pro? Omlouvám se, říká paní předsedkyně, je to návrh 17 výboru pro kulturu. Kdo je pro tento návrh? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Nyní tedy návrh 72, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Raději to ověříme elektronicky. Budeme hlasovat o návrhu 72. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní návrh 73. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Návrh 75, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 76 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 77, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 78, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 83, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 81, nyní kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, 82, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 84, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 85, tady máme ústní pozměňovací návrh paní zpravodajky, máte ho v dokumentu, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 86. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 88. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 89. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Raději to ověříme elektronicky. Hlasujeme o návrhu 89. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Návrh 90. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 91. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 92. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 93. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo zamítnuto, 94, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 95, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 96, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, nyní přecházíme k kompromisu 6, kdo je pro, Proti? Zdržel se někdo schváleno? Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Nyní návrh 106. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh kult 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Kompromis číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Nyní návrh 112. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 113. Kdo je pro? proti? Zdržel se někdo schváleno. Návrh 114, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Raději to ověříme elektronicky. Můžete hlasovat o návrhu číslo 114. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut o jeden hlas. Kompromis číslo 10, kdo je pro? Proti? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Přecházíme nyní k návrhu Kult 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 120. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Návrh 122 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Raději to ověříme elektronicky. Budeme hlasovat o druhé části. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Pouze druhá část. Návrh 125. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Kultura 7. Kdo je pro? proti? Zdržel se někdo schváleno? Kultura 8, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Raději to ověříme. Elektronicky můžete hlasovat o návrhu Kult 8. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní návrh 132, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Kompromis 13, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Kompromis 14, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 142 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Druhá část je zamítnuta. Nyní návrh 144, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 145, kdo je Tady je ústní pozměňovací návrh zpravodaje, máte ho v textu, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Raději to ověříme elektronicky, hlasujeme o návrhu 145. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 146, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Kompromis 15, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Kompromis 16, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Návrh 175, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Raději to ověříme elektronicky. Můžete hlasovat o návrhu 175. Končím hlasování. Návrh byl schválen. Poprosím vás tedy, abyste lépe zvedali ruce, protože jinak není možné, abych věštila. 155 a 156 jsou stejné. Hlasujeme o nich, kdo je pro. Proti. Zdržel se někdo? Raději to věříme elektronicky. Můžete tedy hlasovat o návrhu 155 a 156. Končím hlasování. Přicházíte, pane Tarevelo, v nejvhodnější okamžik. Zrovna byl zamítnut tento pozměňovací návrh. Nyní kul 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 158. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 159. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 160, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Kult 9, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 161, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 162, kdo je pro? proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 164, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 165 byla stažena, proto hlasujeme 166, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 167, kdo je pro? Proti? Zdržel jsem. Raději to ověříme elektronicky. Můžete hlasovat o návrhu 167. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 167. říká paní předsedkyně, ale opravuje se. 163. Nyní hlasujeme 163. Máme tady ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh kult 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 169, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? 170, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 171, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? 172, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 174, kdo je pro? proti, zdržel se někdo zamítnuto, 176, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, raději to ověříme elektronicky, můžete hlasovat o návrhu 176. Končím hlasování. Návrh byl schválen. Takže přecházíme ke kompromisnímu návrhu 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Nyní návrh 180. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 181. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 182. Ta byla tento návrh byl stažen, takže 183, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 100. A chcete to ověřit elektronicky? Dobře, hlasujeme o návrhu 183. Končím hlasování. Návrh byl schválen. 185 ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ale raději to ověříme elektronicky. Ověříme tedy druhou část. Končím hlasování. Druhá část byla schválena. Návrh 186, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 187. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 188. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 189. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Druhá část. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní kompromis 19, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 194, kdo je pro, proti, zdržel se někdo Ověříme to elektronicky. Hlasujeme o návrhu 194. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 195. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo schváleno? 196. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 197. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 198. Kdo je pro? proti, držel se někdo schváleno, 199, kdo je pro, proti, držel se někdo zamítnuto, 200, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, chcete to ověřit, dobře, můžete hlasovat o návrhu číslo 200. Hlasovali jste všichni? Dobře, tak končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní 201. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. 202. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto. Kompromis 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 206. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 5. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 6. Kdo je pro první část? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo zamítnuto. Sedmička, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Osmička, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto. Není kompromis jedna, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 10, kdo je pro? Proti Proti? Stržel se někdo? Ověříme to elektronicky, hlasujeme o návrhu 10. Končím hlasování schváleno. Návrh 11, kdo je pro? P- proti? Stržel se někdo schváleno. Návrh 12, kdo je pro? Proti? Stržel se někdo schváleno. Návrh 13, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, návrh 14, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Ověříme to elektronicky, můžete hlasovat o návrhu 14. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní 15. Kdo je pro? Proti?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 zdržel se někdo zamítnuto, 25 ve třech částech. První část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto, druhá část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno, třetí část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Nyní návrh 26. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. 29. Kdo je pro? Omlouvá se paní předsedkyně 28. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Nyní 29. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 30, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 31, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 32, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 33, kdo je pro? Proti zdržel se někdo zamítnuto, 34, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 35, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 36 ve dvou částech, kdo je pro první část, proti, zdržel se někdo schváleno, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 37, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 38, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 39, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Kompromis číslo 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Nyní návrh 44, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 46, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 48, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo Ověříme to elektronicky, můžete hlasovat o návrhu 48. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 47. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 49. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 53. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto 54. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto 55. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto 56. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno 57. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno 59, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Raději to ověříme elektronicky, můžete hlasovat o návrhu 59. Návrh byl zamítnut. Návrh 60. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 61. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 62. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 63. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 65. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 66. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 67. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 68. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Jednička. Máme tady ústní pozměňovací návrh eh, zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Nyní přejdeme k závěrečnému hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Ehm, zpráva byla schválena 21 hlasy pro, 9 eh, hlasy proti. Gratulujeme paní Rodriguez. sí. Pasamos al... Eh, a nyní přejdeme k další zprávě o uplatňování směrnice o zavedení zásady rovností, rovných příležitostí, rovného zacházení pro muže ženy. Paní Záborská je naší zpravodajkou a paní Záborská si přeje slovo. Tak prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já eh, nebudu vás zdržovat ale jenom bych chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům, poněvadž eh, eh, výsledky v podobě kompromisních návrhů jsou podle mě velice dobré a myslím si, že více než 50 pozměňovacích návrhů eh, bylo začleněno do kompromisu, takže děkuji stínovým ještě jednou. Muchas gracias. Děkuji, děkuji paní Záborská. A nyní přejdeme k hlasování o zprávě. Začneme s návrhem 51 ve dvou částech. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlaseno. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že zamítnutá. Potvrdíme si to. Druhá část. Končím hlasování. Odsouhlaseno. A návrh 50 tedy. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme také návrh 50 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 53, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Nevidím. Prověříme, prověříme návrh 53, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 23 pro, dobře. Odpadá návrh 20, návrh 54, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel odsouhlaseno, návrh 56, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuta, zamítnut 57, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel odsouhlasen, 55, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. 58 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Prověříme první část návrhu. Návrhu 58, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Druhá část návrhu 58, kde pro, kde proti, kdo se zdržel? Odsouhlasené. Návrh 59. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Odpadá 60. M plus 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Odpadá 61. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 65. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se slyšel odsouhlasen. Návrh 66, kdo je pro, kdo je proti, kdo se slyšel odsouhlasen. 67, kdo je pro, kdo je proti, kdo se slyšel odsouhlasen. Kompromis 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Nyní přejdeme k návrhu 60. 73, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, prověříme, návrh 70, 73, 73, zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnut hm, a nyní MPL 14, o tom nehlasujeme, takže návrh 74, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Návrh 75 ve dvou částech, kde pro první část proti, zdržel se. Odsouhlasena druhá část pro, proti, zdržel se. Odsouhlasena. A odpadá návrh 12. Prověříme co? Co? Druhou část? Dobře, takže prověříme druhou část návrhu 75, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže odsouhlasen, odsouhlasena tato část. Nyní přejdeme k návrhu 76. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 77. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. Návrh číslo 3 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijata. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel souhlasena. Návrh 78 odpadá. Návrh 128 ve dvou částech. První část, kde pro? a A odmlouvám se také odpadá, návrh 28 odpadá a přejdeme k návrhu 79. Kdo pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 80. kde pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. Ample 4. kde pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. prověříme. Prověříme MP4, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je odsouhlasen. Návrh 52, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Prověříme, prověříme návrh 52. 52 prověříme, zahájí hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasen. Odpadá 84 a přejdeme k 83, kdo je pro. Proti zdržel se zamítnut. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 95, kdo je pro, proti, zdržel se. Prověříme návrh 95, za hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Návrh 96, kde je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Prověříme. Prověříme návrh 96. Zahajuji hlasování. Mm, takže zamítnut velkou většinou. Návrh 96 mm, pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 97 pro. A já se omlouvám. Ne, ne, 98, omlouvám se, 98 ve dvou částech. První část 98, kde je pro, proti, zdržel se. Odsouhlas se na druhá část pro, proti, zdržel se. Prověříme druhou část, zahajuji hlasování. Zamítnul se návrh 99, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Prověříme. Hmm, hmm, hmm, Nechci, aby to špatně. Všichni odhlasovali. Odsouhlasen. Návrh 100. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. 101. Pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? zdržel se přijat. Návrh 110, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 111 ve dvou částech pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Druhá část, kde pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 112, kde pro, proti, zdržel se. Prověříme návrh 112, zahájí hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasen. Návrh 113, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut 114 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se Odsouhlasen druhá část, kdo je pro. Druhá část odpadá, mi bylo řečeno. Nyní přejdeme ke kompromisu 6, kdo je pro. Proti. Zdržel se. Přijat. Návrh 119, kdo je pro. Proti. Zdržel se. Zamítnout. 120 ve dvou částech. První část, kde pro, proti, zdržel se přijat. Druhá část, kde pro, proti, zdržel se přijaté. Ne, odpadá, pokud první část se samitne. Ta se ale odsouhlasila, takže je třeba hlasovat. A, takže bylo, byli jste pro. 121 pro, proti, zdržel se Prověříme. Prověříme 121, zahy hlasování. Končím hlasování. Souhlasen. 122, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. i la 164 decae porque la... Ano, 164 odpadá, protože 120 byl odsouhlasen a stejně platí pro mp 13 a přejdeme k mp 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Odpadá 123. 124. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. Odpadá Ample 9, 125 pro, proti, zdržel se přijat, 126, kdo je pro, proti, zdržel se přijat, 127, to je jazyková změna, nehlasujeme 129, kdo je pro, proti, zdržel se přijat, návrh 131, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut, 131, 100, prověříme, prověříme za hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 132, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnut. 133, kdo je pro? Proti zdržel se osouhlasen 134, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 135, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 136, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. MPL 10 odpadá, 138 kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut 137, prověříme 138, prověříme za hlasování. osm zamítnut. 137, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. 139, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 140 odpadá. 142, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 163, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 144, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 145 pro? proti, zdržel se, přijat 146 pro, proti, zdržel se, přijat 147 pro, proti, zdržel se, přijat eh, odpadá 148, 149 pro, proti, zdržel se, přijat 150 pro, proti, zdržel se. Mm, není to jasné, zahajuji hlasování o návrhu 150. Končím hlasování. Zamítnut. 151 pro, proti, zdržel se, zamítnut, 152 pro, proti, zdržel se, přijat, 153 pro, proti, zdržel se, přijat, 154 pro, proti, zdržel se, přijat, 155 pro, proti, zdržel se, přijat. 156 pro, proti, zdržel se přijat. 157 pro, proti, zdržel se přijat. 158 pro, proti, zdržel se. Není to jasné, takže zahajujeme hlasování o 158. Konec skončíme. Zamítnut. 159. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. Zahy hlasování o 159. Zamítnuto. 160, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. 161, kdo je pro? Odpadá A, omlouvám se, odpadá. Takže kompromis 7, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijaté. 163 pro? Proti? Zdržel se přijat. 165 pro, proti, zdržel se přijat. 166 pro, proti, zdržel se přijat. 167 pro, proti, zdržel se přijat. 19 hlasujeme, takže 168, takže ten byl přijat vlastně v kompromisu, takže 169, to je pro, proti, zdržel se, přijate, M byl 2 pro, proti, zdržel se, přijate, M byl 16, takže je pro, proti, zdržel se, přijat. Nyní přejdeme k úvodním ustanovením. Návrh 1, kdo je pro? proti, zdržel se přijat. Návrh 2 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 3 pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 4 pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 5 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 7, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 9 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 11, jde pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 20, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 12, kdo je pro, proti, zdržel se Přijat. Nyní přejdeme k návrhu 24, kdo je pro. Proti. Zdržel se. Není to jasné, takže prověříme návrh 24. Pardon, 24, ano, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 25, kdo je pro? Proti? Zdržel se. přijaté. Návrh 28 pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. Kompromis 13 pro? Proti? Zdržel se. přijaté. Nyní přejdeme k návrhu 36, kdo je pro? Proti? zdržel se přijat, 37 pro, proti, zdržel se přijat, 38 pro, proti, zdržel se zamítnut, 39 pro, proti, zdržel se přijat, Návrh 41, kde pro? Proti, zdržel se přijat. 42 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 43 odpadá. 44, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 45 pro, proti, zdržel se přijat. 49 pro, proti, zdržel se přijat. M v, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Takže nyní přejdeme k hlasováním, konečné hlasování o zprávě. ¿Ha votado todo el mundo? Všichni odhlasovali. Dobře takže návrh byl odsouhlasen, 24 bylo pro, 2 proti, 6 se zdrželo, takže blahopřejeme paní Záborské. Děkuji, paní předsedkyně. Podle pravidla 56 jednacího řádu bych ráda vyjádřila své menšinové stanovisko a předložila ho e, písemně sekretariátu dnes odpoledne. Děkuji. De acuerdo. Pasamos a... Děkuji. Teď přejdeme k dalšímu hlasování a to o mandátu pro třístraná jednání, pokud jde o rozpočet na rok 2016. A ver, continuamos, continuamos con la... Takže budeme pokračovat s hlasováním. Paní Záborská pouze vyjádří svůj menšinový názor, předá ho písemně sekretariátu, to je nástroj, který existuje, je to v pořádku, paní Záborská má právo vyjádřit eh, tento menšinový názor, je to skutečně možné. Takže přecházíme k dalšímu Hlasování o rozpočtu na rok 2016, mandát pro třístraná jednání, paní Matera s pravodajkou. Pětka, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Návrh číslo 6, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Sedmička, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Osmička, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? Devítka, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Desítka, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Jedenáctka, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh číslo jedna, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Trojka, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Čtyřka, kdo je pro? A pardon, omlouvá se paní předsedkyně, návrh byl stažen. Hlasujeme na závěr. 26 hlasů pro, 4 proti, takže toto stanovisko o rozpočtu bylo schváleno a tím končíme s hlasováním. Děkuji vám za spolupráci a budeme pokračovat s dalším pořadem jednání našeho výboru. <laughs>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

فِي Disculpe. Omlouvám se, vážení kolegové, ale musíme pokračovat v jednání, takže vás žádám, pokud se nechcete zúčastnit diskuze, abyste opustili zasedací sál. Pasamos al intercambio de puntos de vista de Přecházíme tedy k výměně názorů o zprávě o ženách ve vědě a na univerzitách. Tady máme paní Vosenberg jako zpravodajku, takže jí předávám slovo, aby mohla diskuzi představit. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych začala tím, že mm, řeknu, že dobře vím, že tahle zpráva se týká každého, eh, každého členského státu, protože různé statistické úřady eh, ukazují na eh, různé nerovnosti Každopádně ta zpráva byla vydána poměrně nedávno. Myslím, že všichni jste měli eh, čas eh, se na ní podívat. Nemáme eh, nějaký přísný harmonogram, nejsme pod tlakem. Myslím, že máme do 22. června na pozměňovací návrhy. Já jsem zprávu rozdělil na různé části aby eh, každému bylo jasné, jaké eh, připomínky eh, patří k které části. A teď se podívejme na první část. První část se zabývá rovnosti pohlaví z hlediska akademického výzkumu. Zjistili jsme, že jsou oblasti, eh, kde eh, ženy hodně pokročily. A mm, zase naopak jsou oblasti, kde nemají eh, šanci prosadit své formální a neformální dovednosti. A to je, myslím, úplně v rozporu s rozporem, tedy s principem rovnosti hm a má to negativní dopad na Evropskou unii a na ženy konkrétně. Druhá část se zabývá pozitivními opatřeními, to znamená opatřeními, která můžeme implementovat tak, abychom eh, mohli už jít některé kroky vpřed. Říkám to proto, že eh, takovéhle zprávy už tady řešíme v Evropské unii dlouho. A to, že Evropská unie pořád eh, projednává takové zprávy, je vlastně taková facka občanům a ženám konkrétně. Je hrozné, že eh, pořád je taková nerovnost a takovéhle problémy, že to přetrvává. Ženy ukázaly, a nemusí to ukazovat vždycky, eh, myslím velice dobře, že eh, jsou schopné vykonávat dané role. Jsou v ženských státech konkrétní zákony a některé zákony opravdu nejsou příliš vstřícné. V jiných eh, zemích jsou zase naopak podstatně pokročilejší. Takže myslím, že je dobré mít strategii k harmonizaci eh, zákonů tak, abychom se všichni vydali tím správným směrem. Kromě konkrétních eh, vnitrostátních zákonů a nějakého legislativního zastřešení, které by mohla předložit komise spolu s parlamentem, jsou také informační kampaně, nebo osvětové kampaně a ty jsou velice důležité. Pokud eh, lidé nebudou si vědomi eh, překážek, na které eh, ženy naraží v akademické sféře a nepodaří se nám je odstranit, tak se prostě nepohneme. Podle mě tady třetí část té zprávy, ta souvisí nebo navazuje na ty předchozí, a ta se zabývá vyvážením pracovního a soukromého života a podněty které mohou eh, členské státy dát eh, ženám po mateřské dovolené. U nás eh, máme spoustu žen s spoustou formálních a neformálních dovedností, které přijdou o práci. A jak víte, Evropská unie implementuje legislativu, která umožňuje ženám odejít z práce na určitou dobu, ale někdy je to jako boomerang, protože eh, jim je řečeno, že tím, eh, že když jsou eh, z práce další dobu, nejsou schopné sledovat vývoj v svém oboru. A já si myslím, že to je diskriminace. No potom je tady čtvrtá část, institucionální změny a projekty a mm, změny Horizontu 2020. My navrhujeme určité e, změny i já se snažím vám e, dát jenom takový obecný přehled o tomto. A, a, já samozřejmě budu e, potom čekat na vaše pozměňovací návrhy a podněty. Myslím, že je důležité zabývat se tím každoročním vývojem a statistickými údaji. Statistiky ukazují, kde je situace nejlepší a kde je nejhorší, jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru, zejména v univerzita- na univerzitách a ve výzkumných centrech. Tam eh, je opravdu eh, nedostatečné zastoupení, protože eh, například v Řecku jsou ženy nedostatečně zastoupeny třeba v soudnictví. A možná že z tohoto důvodu nebo jsou ženy pro eh, nebo jdou do soudnictví, možná, že je to kvůli hodinám eh, eh, nebo tak, ale tam nejsou nedostatečně zastoupené, říká řečnice. Pátá část zprávy se zabývá tím, jaké kroky bychom měli přijmout. Zabývá se konkrétní tedy strategií kterou je třeba metodicky implementovat. Jinými slovy, zabývá se tím, jak může eh, komise eh, pomoci členským státům harmonizovat vnitrostátní normy. A to mění určitým eh, způsobem pohledy. Když já jsem byla právnička, nebo fungovala jako právnička, tak mi bylo řečeno, eh, že eh, eh, máme školky pro to, abychom mohli tvarovat děti, aby se mohlo chodit do školy a tak dále. Pokud máte učitele, kteří dají dětem najevo, že rovnost není jenom něco abstraktního, ale je to zásada, která Mm, se kterou se lidé eh, rodí, prostě eh, se narodí eh, jako muž nebo jako žena a nemá by být žádná diskriminace. Každopádně to je věc, kterou já bych ráda řekla na plenárním zasedání. Je tady bohužel spousta stereotypů a předsudků a navzory našim snahám se nám nedaří tu situaci změnit. Alespoň ne v takovém rozsahu, jak bychom chtěli. Tady pořád sedíme a projednáváme tuhle zprávu. Kromě eh, programu eh, terciárního a sekundárního vzdělávání a přínosu rodin eh, si myslím, že každý jednotlivý členský stát by za podpory členské nebo Evropské unie mohl dělat určitou osvětovou kampaň, semináře, fora a, a tak dále. A tam by se mohly eh, podporovat tyto eh, přístupy. A nehovořím tady o tomhle abstraktně. Je třeba přijmout specifická opatření, specifické podněty, které budeme schopni tedy eh, předložit. Takže za pomoci eh, vzdělání budeme schopni dosáhnout výsledku, eh, které chceme. A v poslední části eh, uvádím, že je důležité, aby se zapojili všichni. Já jsem tam tohle zařadila, protože jsme si všimli, že ve výzkumu v představenstvech i v mm, vědeckých institucích jsou ženy nejenom nedostatečně zastoupené, ale v řadě z nich vůbec žádné ženy nejsou. Dovolte, abych uvedla, že tohle se netýká jenom, nebo není to dáno jenom mentalitou. Dám takový e, čerstvý příklad. Asi víte, že e, Tim Hunt, e, britský biolog, který dostal cenu Nobelovou za biologii v roce 72, byl zvolen proto, že má poměrně široký rozhled a řekl na veřejnosti, že je šovinista a že by vědecká centra neměla zaměstnávat ženy, protože se do ní člověk buď zamiluje, a nebo když e, je e, pojmenuje, tak e, nebo správným jménem, tak začnou plakat. Samozřejmě byl kritizován na jiných vědeckých fórech a jinými vědci, ale nemyslím si, že takovéhle uvažování je výjimečné. Je to intelektuál. Je to laureát Nobelovy ceny. Takže eh, pokud eh, jsou i jiní, jako on, kteří prostě nehovoří eh, na veřejnosti, protože nechtějí být zastrašeni, tak si dokážete představit, co to představuje. A ukazuje to jasně, že tahle mentalita je velice hluboce zakořeněná. A můžeme se jí zbavit pouze pokud se nám podaří dosahovat určitých výsledků. Já jsem to eh, neříkala proto, abych eh, se zaměřila na tohle konkrétního člověka, ale proto, že to eh, odráží určitou nemoc v naší společnosti, dovolíte-li. To jsou tedy hlavní sekce toto v mé zprávě. Máme tady lhůtu pro podání pozměňovacích návrhů a to znamená, že eh, jakékoliv připomínky, které do té doby eh, pošlete, budou zohledněny. Myslím si, eh, že vaše připomínky budou velice užitečné, tak aby ta zpráva nebyla jen teoretická, ale praktická s konkrétními kroky. Děkuji vám, že jste mě vyslechli a ráda bych uvedla, že jsem k dispozici dáme jakkoliv, pokud mi chcete posílat e-maily, setkat se se mnou osobně nebo eh, s asistenty na technické úrovni, tak vám budu k dispozici a ještě jednou vám děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, paní Vosenberg. Vy jste se zde dnes velice podrobně zamyslela na touto problematiku, nad kterou bychom se měli zamyslet společně i my v našem výboru. Takže teď máme příležitost se vyjádřit v rámci rozpravy. Nejprve předám slovo stínovým zpravodajům jednotlivých frakcí. Nejprve paní Vinčila, prosím. Děkuji. Děkuji vám. Paní předsedkyně, chci poděkovat eh, paní Vozenberg za předloženou zprávu. Jak už řekla paní zpravodajka, ženy jsou skutečně nedostatečně zastoupeny v některých klíčových společenských a hospodářských oblastech, včetně výzkumu, eh, včetně akademické oblasti, často chybějí na rozhodovacích pozicích, na seniorních místech. Obecně řečeno, Ženy jsou stále více zapojeny v oblasti poskytování služeb a v jiných odvětvích, ale povšimli jsme si, že jsou to mnohdy málo kvalifikovaná pracovní místa a jsou tedy níže na tom hierarchickém žebříčku firem. Jak už uvedla paní zpravodajka, ženy také často přicházejí o práci nebo eh, s velkými obtížemi se do práce vracejí po materské dovolené. Problémem je také rozdílné ocenění eh, u mužů a žen. Situace se liší ve veřejném a soukromém sektoru. Když se podíváte na statistické údaje, tak se zdá, že jsou zde tisícovky žen, které mají zájem o vědu, nicméně musí překonávat obrovské množství překážek. Vědecká kariéra žen, to je věc, které se věnuje jako svému cíli také Horizont 2020, takže pokud chcete, aby věda byla přístupnější, musí být také inkluzivnější. Svět potřebuje vědu více než kdy dříve. Takže, jak říká zpráva, věda potřebuje více žen. Potřebujeme tedy zapojit nové vědkyně, potřebujeme potenciál těchto inteligentních žen, které se rozhodly, že se budou snažit hledat řešení eh, eh, stávajících problémů, které spadají do eh, výzkumu za SAD. Předložím určité pozměňovací návrhy a stejně jak vysvětlila paní zpravodajka, také já se zaměřím právě na konkrétní návrhy a ne pouze na teoretické úvahy, právě proto, abychom čím dál více žen zapojili do této významné oblasti. Velice pečlivě si vyslechnu názory všech kolegů a doufám, že s paní zpravodajkou nalezneme ta nejlepší řešení, abychom měli za zprávu, která se bude opírat o realitu. Děkuji, děkuji paní Dančila za Alde, paní Mila. Thank you very much, uh, Madam Chair. I would... Děkuji, paní předsedkyně. I já bych ráda poděkovala a poblahopřála za prvé paní zpravodajce Vozenberg za eh, doposud odvedenou práci. Za druhé eh, si myslím, že eh, ta zpráva se dotýká, jak říká paní zpravodajka, všech důležitých aspektů souvisejících se ženami ve vědecké kariéře. Například vyvážení soukromého a pracovního života jsou obecné, zatímco jiné jsou poměrně specifické. Já bych posílila ty eh, kapitoly, které se týkají specifických problémů. Zaměřila bych se zejména na eh, bariéry k financování výzkumu a také, jak říkala kolegyně z SAD, eh, rozdílných platů. To jsou věci, které opravdu můžou ovlivňovat možnosti, které mají ženy, když volí takovou kariéru. A může to eh, hm, znamenat velký pokrok k rovnosti pohlaví v vědeckém sektoru. Je to možné a je to třeba, i když, jak říká paní zpravodajka, dokonce i někteří laureáti Nobelových cen jsou nakonec eh, sexisté nebo dokonce rasisté, ale to by eh, samozřejmě nám nemělo bránit dělat svou práci a jít správným směrem. Děkuji. Gracias, señora Minar. Děkuji. Nyní pan Sebastian. Děkuji. Já chci nejprve poděkovat paní Vozemberg. Myslím si, že její zpráva je velice dobře nastavená a všechny ty klasické požadavky, které se týkají tohoto sektoru, se tam objevují. Musím říci, že diskriminace v oblasti eh, vědy, to je eh, opravdu velice, eh, velice krutá oblast, pokud jde o diskriminaci. Například ve Španělsku obecně studentky mají lepší kvalifikace, získávají celou řadu vědeckých ocenění při výzkumu, nicméně později na pracovním trhu mají mnohem větší potíže se zapojit. Je potřeba ehm, podle mého názoru pracovat také s pozměňovacími návrhy. Zaměříme se především na tři věci. Jednak na otázku skloubení pracovního a rodinného života. Tady plně souhlasíme s tím, že je potřeba podpořit opatření, která budou směřovat k tomu, aby ženy byly schopny lépe skloubit rodinný a pracovní život a co nejdříve se do práce po mateřství zase vrátit a zároveň je třeba také požadovat po mužích, aby se zapojili více do rodinného života a nejenom proto, aby ženy měly možnost se lépe realizovat, ale protože se rodinný život mužů také týká a v řadě eh, případů eh, promeškávají tyto eh, důležité okamžiky. Takže se tam chceme zmínit o tom, že je potřeba zapracovat do toho mm, skloubení rodinného a pracovního života také, také mužem a nezapomínat tedy na práva a povinnosti a schopnosti obou dvou pohlaví. Pokud jde eh, o péči o rodinu, péči o domácnost, eh, samozřejmě, že se tomu mohou věnovat eh, ženy, s tím nemáme žádný problém, ale je potřeba, abychom maximálně podpořili zapojení mužů, abychom nestráceli schopnosti a motivace druhé poloviny. Druhá věc, a to už eh, řekla i paní zpravodajka, to je otázka soukromého sektoru. Je třeba si uvědomit, eh, že zde máme sektor eh, soukromý a veřejný, ale to oddělení je často teoretické, protože otázka výzkumu je, to je vlastně oblast, která velice často, byť jsou to soukromé firmy, čerpají veřejné podpory. To znamená, že je potřeba, aby zajistili řádné zapojení eh, žen do eh, hierarchie soukromých eh, firm. Takže je potřeba požadovat po těchto firmách, které čerpají veřejnou podporu, určitou spolupráci. Další věc, to jsou výstupy z vědecké práce. Nobelová cena to je samozřejmě velké ocenění, jak už tady zaznělo, za, za přede mnou a pochopitelně, že to je ocenění vědecké práce, ten samotný člověk může mít své další e, názory, ale pokud jde o obsah výzkumu, o výstupy z výzkumu, tak vidíme, že tady převažuje ta e, maskulinní stránka, že svět e, konkrétního výzkumu se soustředí například eh, v medicíně eh, často na, na muže. Mužům se dostává větší podpory, dochází tady vlastně i k určité diskriminaci mezi muži a ženami jako mm, pacienty, kteří jsou předměty mm, eh, výzkumu. Takže zpráva jako východisko se nám zdá velice dobrá a na závěr ještě jednou děkuji paní zpravodajce. Děkuji pane Sebastiane, ještě předtím, než předám slovo Evropské komisi. Máme tady paní Vetio, která si požádala o zapojení do diskuze, takže budete moci vystoupit i k těm dalším studiím. A já bych vás ale v tuto chvíli požádala, abyste se vyjádřila, uvedla, představila se. Můžete vystoupit i k tomuto bodu rozpravy. Um, thank you, um, the chair for giving me the opportunity. Děkuji, paní předsedkyni. Děkuji za možnost eh, vystoupit. Job, which I do later. Já tady budu hovořit eh, z poněkud jiné pozice, než eh, abych eh, reagoval na tohle, ale chtěl jsem upozornit členky výboru FAM a přítomné zákonodárce na něco, co se děje s horizontem 2020. Je zřejmé, že podle vědců, kteří zkoumají, co se děje s tím financováním, genderová kritéria nefungují eh, tak dobře, pokud je o výběr eh, projektů, eh, které opravdu se týkají genderových otázek a mm, nemyslím tím jenom výběr žen do vědy, ale i genderových otázek ve vědě. Takže já jsem chtěla upozornit na článek, který právě vyšel v časopise Science and Technology číslo 15, Někteří z vás jste ho možná dostali tu nedávnou analýzu toho, co se děje a možná také eh, toho, co, jsem, co je třeba udělat. A jsou tady určité neformální eh, pokusy, eh, do kterých já jsem okravě zapojen, mohu říci, k vytvoření určitého tlaku na eh, změnu eh, kritérií v příštím kole. Děkuji vám eh, za minutu, kterou jste mi dali. Děkujeme za toto informaci. Jsem si jistá, že určitě vezmeme toto do úvahy při naší další činnosti. A jak jsem řekla, teď dáme slovo komisi, paní Kulis Mačis, aby i ona se k této otázce mohla vyjádřit. Um. Děkuji vám. Jmenuji se eh, Lian Willis Maciky a, a, a vedu o, eh, oddělení pro pohlaví v eh, oblast, tedy v generální ředitelství pro výzkum a inovace. Jménem komise bych ráda skutečně přivítala návrh této zprávy o ženách v vědě, protože ten právě dobře postihuje nejenom eh, ty eh, společné rysy, pokud jde o eh, nerovnost pohlaví, ale i ty specifické věci, pokud jde o výzkum a vývoj, jako v vydávání článků, rozhodování, přístup k financování, grantům a tak dále. Ráda bych zdůraznila, že strategie, kterou teď vytváříme se členskými státy, se posouvá od přímé podpory eh, k eh, vědkyním. Tedy vědkyním, což je pořád důležité, ale pořád potřebujeme eh, jít směrem k tomu, co říkala paní Spravodajka, sice institucionální změně v organizaci, tak, abychom upravili tu praxi i a kulturní stereotypy v výzkumných organizacích. A O tohle vlastně jde ve členských eh, státech v kontextu toho, eh, o čem jsme hovořili v tom evropském výzkumném prostoru. A poslední akce v této oblasti je eh, rozhodnutí na radě z května minulého roku o cestovní mapě se členskými státy na rozvoj národních akčních plánů a strategií ve spolupráci s komisí do poloviny roku 2016. Vaše zpráva tedy eh, přichází v pravou chvíli během tohoto procesu na podporu toho, co teď děláme se členskými státy. Ještě jednou děkuji. Děkuji. I eh, závěrem ještě dáme slovo paní Vosenberg. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych poděkoval všem eh, stínovým eh, zpravodajkám, kteří, eh, které vlastně si teď vzali slovo. Řekla bych jim dokonce i spolu zpravodajkám, protože je to hodně interaktivní, ta tvorba. Máme všechny stejnou odpovědnost za tvorbu té zprávy, takže bylo skvělé vyslechnout si všechny kolegyně i kolegu za zelené, který přišel s velice vhodnými podněty. Já eh, tady jmenovitě hovořím o něm, protože jsem rád, že, ráda, že, hovořila že hovořil o nerovnosti v rodinách. Pokud se podíváte na tradiční eh, role, které jsou eh, přidělovány mužům a ženám, tak myslím, že to jenom posiluje tu milnou mentalitu. Já neříkám, že chceme, aby eh, hrál eh, mužskou roli, protože je tady určitá eh, biologie samozřejmě, ale chtěla bych hovořit o liberálech, kteří chtějí, aby ženy dostávaly stejné platy za stejnou práci, protože jsou ženy na vysokých postaveních, vysokých postaveních, kteří nedostávali stejně peněz jako muži v tom tež postavení. Máme tady eh, určité eh, zákony, ale ty bohužel často nejsou implementovány a je tady celá řada případů u soudů, kdy eh, ženy žádají o to, nač mají nárok a dělají to zcela správně. Já se omlouvám, možná, že to beru za špatný konec. Každopádně je důležité, aby ta zpráva mohla něco ovlivnit a, a to bude možné pouze konkrétními kroky. Takže je dobré, že paní Velice říkala, že tato zpráva ne, eh, přichází v pravou dobu. Rada a komise. Chtějí a eh, přijmout kroky a pomoci a eh, s těmi a pracovními, a, to je s těmi rozdíly mezi pohlavími a pomoci eh, ženám bojovat za to, co, nač mají nárok, protože jsou problémy jak v akademickém světě, tak eh, jinde. A poslední připomínka, paní eh, předsedající, měli bychom si vzít příklad z liberálních profesí. Právě v těch v řadě členských zemí jsou ženy v čele. Právě protože ten systém se tam velice liší. jsou eh, mechanismy, eh, kde je určitá eh, zakořeněná nerovnost ženy a muži, kteří mohou ukázat, zač stojí a co dokážou. A ženy možná od přírody mají určité některé konkrétní úkoly, o které nechtějí přijmout, ale tak to prostě je. Děkuji. Ano Eh, určitě mm, se s stínovými zpravodaji. Eh, doufám, že všechno prodiskutujete a výsledek bude uspokojivý pro nás, pro všechny. Eh, otázka nejenom pro ženy, a pro, ale celou Evropskou unii i pro všechny občany. A přejdeme k dalšímu bodu, což je bod 15, to je o cestě do New Yorku. Mm, obdrželi jste dokumentaci, to je zpráva, která byla vypracována a tam se seznámíte s programem i s výsledky těch různých schůzek, které se tam konaly a takže jenom to je pro vaši informaci. A tedy přejdeme tímto k dalšímu bodu programu, mm, což je bod, který se týká výzev a příležitostí humanitární pomoci. Náš výbor eh, připravuje stanovisko Spravodajkou je paní Het a dám jí slovo, aby toto téma uvedla a poté bude následovat diskuze. Děkuji, ehm, eh, paní eh, předsedkyně. Eh, Tady eh, se připravujeme na summit, který se bude týkat eh, humanitární pomoci v Istanbulu příští rok a je to skvělá příležitost, jak zohlednit genderovou perspektivu v oblasti eh, konfliktu přírodních katastrof a rizikových zón. Vlády celého světa, ale také nestátní organizace a oběti katastrof se příští rok v květnu sejdou v Istanbulu a proto je důležité, abychom přitom a se zabývali otázkům, jako je sexuální násilí nebo vykořišťování při katastrofách. Protože e, často dochází e, k tomu, nebo příliš často dochází k tomu, že jsou konflikty postiženy už tak e, nejslabší lidé. V řadě regionů je to tak, že ženy a děti, které už jsou obětmi katastrofy, tak jako tak, se dále stanou obětmi ne, Eh, spravedlnosti. V parlamentu můžeme eh, vytvořit eh, další tlak na to, aby ty organizace, které ochraňují při katastrofách, také zohledňovaly gender mainstreaming. Proto jsem ráda, že jako zpravodajka za výbor FAM mohu přijmout tento, tuto E, tuto věc a že přispějí k e, důležitému, e, tedy k důležitému stanovisku. Pro mě je důležité, abychom pracovali na celém řetězci opatření a zohlednili tam právě aspekt pohlaví se vším, co k tomu patří. Protože ať už se jedná jenom o mírová opatření nebo při akutní, o, o akutní pomoc v oblasti katastrofy, musíme se postarat o to, aby příslušný personál také znal situaci žen v tom regionu. A to je možné pouze pokud na to eh, máme eh, příslušné vzdělávání, vzdělání o eh, těch věcech, které eh, se týkají pohlaví. Protože eh, eh, to násilí založené na pohlaví, ať už je v, v materiální nebo fyzické nebo společenské, to je věc, která se neobjevuje jenom tak. Všichni jste viděli ty hrozivé útoky, které se dějí na ženách v Jižní Americe nebo v Africe. Například ty obrázky z koňské Kinshasy se často ukazují jako ostrašující příklad příklad. Jedna eh, velká část eh, pohlaví eh, týkaj, tedy násilí týkajícího se pohlaví je systematizovaná. To znamená, že má ženy dostat pod tlak, zavřít jim ústa, tak, aby zůstaly ve svých podřadných rolích vůči mužům i nadále. A prostřednictvím tohoto systematického násilí proti ženám e, tohle podřazení v ženách, e, e, podřazená pozice žen se reprodukuje. Je to takový výsledek sexuálního násilí. Jsou situace, kdy dochází tedy k znásilňování, sexuálnímu obchodu s lidmi a to je přímo zbraň v konfliktech. Jsou zprávy o tom, že v mnoha vesnicích jsou ženy systematicky opakovaně znásilňovány. máme, viděli jsme strašlivé děsivé obrázky ohledně tedy násilí na ženách a dětech. Teď máme možnost vytvořit tlak na globální aktéry v této oblasti a nesmíme zapomínat na to, že tohle není pohled z hora dolů. Nesmí být pohled z hora dolů. Někdy jsou tady eh, eh, také eh, obvinění zaměstnanců humanitárních organizací z násilí proti ženám. Konkrétní příklad z nedávné minulosti se například týká vojáků mírových jednotek OSN, kteří údajně ve Středoafrické republice měli sexuálně zneužívat eh, děti a eh, eh, uprchlíky nebo vysídlence ten, um, ti lidé, kteří, ze kterých jsou uh, ty jednotky složeny, ti jsou vzděláváni ve svých uh, daných zemích, ale takhle nelze pokračovat, protože každý člověk, ať už na humanitární operaci nebo uh, Eh, s jiným mírovým úkolem, který pracuje s lidmi, který je oběti katastrof, eh, tak každý eh, tenhle pracovník odpovídá za to, aby měl eh, vzdělání, které eh, mu eh, umožní lépe pochopit situaci žen v těch postižených regionech. Zároveň nepřichvará v úvahu, aby lidé, kteří jsou vysíláni na podporu v těchto oblastech, potom dělali takovouhle trestnou činnost. Takže já se těším na vaše příspěvky a toho, jaké máte priority. Děkuji, paní Het, a začneme s stínovými zpravodaj za frakce, za EPP, jako první paní Záborská. Děkuji velmi pěkně, paní předsední. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat také paní Het, naší zpravodajce, za představení tohoto stanoviska za výbor FAM. Myslím, že k tomu v podstatě není co dodat. Její informace byly opravdu vyčerpávající. Výbor pro práva žen se významně bude podílet na přípravě stanoviska Evropského parlamentu pro konferenci v Istanbulu. A já bych teď chtěla pouze zdůraznit jednu záležitost. Je to vlastně to, co již paní zpravodajka sama řekla je opravdu skandální, kdy oficiální humanitární jednotky, které zastupují mezinárodní instituce, zneužívají svého postavení a vyměňují potraviny, kosmetiku za sexuální služby. Myslím si, že Můžeme mít výhrady vůči tomu, že v některých státech, ať už na Blízkém východě nebo v Africe, používají eh, znásilňování jako válečnou zbraň. Je potřeba se proti tomu postavit. Je to válečný konflikt, eh, a zdá se, že tyto vojáci jsou k tomu vedeni, ale aby tyto praktiky používali vojáci evropských či mezinárodních institucí, to je potřeba jasně pojmenovat a tvrdě se proti tomu postavit, je to nepřijatelné. Ženy jsou ve válečných, ozbrojených konfliktech, ať už v rozvojových zemích, ale především v humanitárních katastrofách těmi, kdo trpí nejvíce, protože obvykle na nich leží břímě eh, za péči o rodinu a zneužívat této situace, to eh, odporuje respektování lidské důstojnosti. Ještě jednou děkuji paní Het za to, že ve svém příspěvku na to upozornila. Děkuji. Děkuji vám, paní Záborská. Nyní jménem GUE eh, slovo pan Het. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Dank. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji také paní zpravodajce. Celkově souhlasím s tím, co jste řekla a chci vám poděkovat za to, že jste na toto velice důležité téma poukázala. Je skutečně skandální, co se dovídáme v podstatě každý den z televizních obrazovek kde vidíme lidi, kteří by měli pomáhat při katastrofách jiným, ale ve skutečnosti se dopouštějí násilí na ženách a dětech, ale je tady ještě zásadnější problém. Kultura, ve které dnes žijeme, znamená, že můžeme se potopit na dno oceánu, vyslat družice na hranice vesmíru. Ale ve skutečnosti jsme příliš nezapracovali na takových záležitostech, jako je kultura, etika. A to je velice smutné. A myslím si, že tady máme před sebou eh, velmi velkou úlohu, tak aby abychom prostřednictvím Evropské komise mohli vydávat podněty k tomu, aby se něco eh, stalo. Já bych eh, konkrétně poukázal na jednu věc. Dokud tady eh, bude existovat takový druhismus, abych tak řekl, bude tady i sexismus v naší společnosti. Potřebujeme novou etiku, novou kulturu, tolerance, srdečnosti vzájemné. A nebude stačit vyškolit lidi, kteří pracují pro humanitární organizace o tom, jak nakládat s ženami. Důležité je, abychom tohle všepovali dětem od dětství v naší společnosti. Jak zacházet jeden s druhým, ať už s člověkem nebo se zvířetem. Děkuji. Muchas gracias, señor Heck. Děkuji, pane Eck. Ano, takže tím mm, končíme diskuzi na tento bod a přejdeme k dalším bodu, což je bod 17, který se týká rozpočtu pro rovnost pohlaví. A tady nás čeká prezentace studie, kterou mm, provedl Policy Department na téma e, výhledy, e, e, finanční výhledy v rozpočtu na toto téma a to je otázka, kterou jsme plánovali již delší dobu a chci poděkovat za tuto možnost, kterou máme dnes. To znamená, dostali jsme tuto studii, tuto informaci, která bude důležitá pro naši další činnost, pro další naše zprávy a stanoviska, která se budou týkat rozpočtu. A zde bychom chtěli tedy Eh, pozvat sem hm, osoby, které eh, se zhostí prezentace této studie. Good morning. Muy bien, pues eh, para comenzar. Takže začneme s prezentací této zprávy. Máme tady paní Margaritu Sant, eh, která se chopí slova jako první a představí nám studii. Je vše připraveno? Thank you very much, and thank you. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji za pozvání do vašeho výboru, abych představila eh, studii vašemu výboru. Tu jste si eh, zadali u nás eh, v lednu a pracovali jsme tedy na ní do jara 2015. Pracovali jsme na základě rešerší a vedli jsme také rozhovory s Evropskou komisí a dalšími uh, subjekty ze Švédska, Rakouska a Německa. Nyní mi dovolte, abych vám představila naše odborníky. Je to paní profesorka Fiona Beverič a doktor Firat Cengis z Liverpoolské univerzity. Paní profesorka Beverič eh, je Působí na fakultě humanitních věd a sociálních věd na Liverpoolské univerzitě, specializuje se na genderovou rovnost a má rozsáhné zkušenosti s genderovým mainstreamingem a s tím, jakým způsobem se implementuje v mezinárodních institucích, v Evropské unii a v jednotlivých státech. Eh, doktorka Fira Cengis je přednášející a výzkumnou pracovnicí na právnické fakultě Liverpoolské univerzity, věnuje se ekonomické zprávě a řízení, genderové rovnosti a evropsko-tureckým vztahům. Nejprve předám slovo Fioně, prosím. Děkuji. Dobrý den. Naším úkolem bylo rozhodnout, zda můžeme vypracovat účinnou metodiku, která by se mohla použít v Evropské unii pro genderové rozpočtování. Jakým způsobem by genderové eh, rozpočtování mohlo pomoci parlamentu a dalším hráčům v EU, aby, byly, aby bylo efektivnější? My jsme tedy mm, identifikovali tři možné způsoby, jak by genderové rozpočtování mohlo pomoci eh, zefektivnit implementaci genderové rovnosti v EU. Prvním možným, možným použitím eh, či možným postupem je eh, monitorovat eh, rozpočet eh, a sledovat vysoké závazky v předpokládaných výdajích a sledovat tam tedy genderovou rovnost, sledovat, zda se ty vysoké závazky skutečně odrážejí potom ve výdajových plánech v jednotlivých rozpočtových kolech. Druhá věc, pokud má být genderové rozpočtování efektivní, tak eh, musí jasně um, prosazovat genderový mainstreaming ve všech rozpočtových oblastech. To znamená, že pokud Unie usiluje o genderový mainstreaming, musí se to projevit v praxi při rozpočtování ve všech rozpočtových oblastech. A třetí záležitost, eh, když jsme hm, analyzovali eh, rozpočet z hlediska genderové rovnosti, tak jsme vypracovali mechanismus, jak eh, informovat o dosaženém pokroku, což může zase stimulovat eh, další přeskum politika strategii. To znamená, že rozpočet je pouze určitou možností, určitým nástrojem k další intervence ze strany různých aktérů, včetně Evropského parlamentu. Když tedy skloubíme tyto tři prvky, tak genderový, genderové rozpočtování se jeví jako velice dobrý nástroj, který je možné použít pro zlepšení demokratické odpovědnosti a genderové rovnosti. Teď vám vysvětlíme metodiku, kterou jsme rozpracovali a uvidíte, jakým způsobem jsme ji ve své studii použili. A na závěr si položíme některé otázky, a zmíníme se o tom, jak celá metodika může být eh, použita. Děkuji eh, za pozvání. Já vám teď poskytnu základní informace o použité metodice, o tom, jak jsme ji vypracovali, o tom, jak může Evropský parlament zapracovat tuto metodiku při eh, rozhodování o evropském rozpočtu pokud budete požádáni, abyste přistoupili k evropskému rozpočtu z hlediska genderové rovnosti. V naší zprávě nejprve hovoříme eh, o samotné metodice, používáme vnější měřítka, která by nám měla ukázat, jak politika fungují, politiky fungují v praxi a jak by mohly fungovat, kdybychom zlepšili jejich dopad na genderovou rovnost. My jsme si konkrétně zvolili přístup eh, založený na schopnostech ze zdola směrem nahoru. Mm, je to eh, důkladně vysvětleno v jedné z příloh k naší studii. Klíčovým aspektem tohoto přístupu na základě schopností je demokratičnost Eh, přístupu ze zdola směrem nahoru. My si myslíme, že genderová rovnost a genderové rozpočtování musí být takovýmto demokratickým nástrojem. Snažíme se nedívat pouze na peníze, ale eh, i za ně eh, dále. To znamená, sledujeme na to, jakým způsobem uplatněné prostředky vedou k tomu, že lidé vedou plný, naplněný život. Vybrali jsme si několik eh, případů, několik eh, rozpočtových eh, částí a tam vám ukážeme, jak funguje naše metodika, kterou byste mohli v budoucnu použít. Fiona to již naznačila, my zdůrazňujeme, že na evropské úrovni nemáme k dispozici dostatek informací a údajů pro posouzení genderové rovnosti v oblasti rozpočtování, takže pokud se skutečně chceme chopit eh, této záležitosti a hloubkově na ní zapracovat, bude potřeba zajistit systematické schromažďování údajů, zejména o eh, těch, kteří čerpají evropské prostředky a mají z nich užitek. Na závěr naší zprávy vydáváme určitá doporučení na základě toho, co jsme zaznamenali. Jsou to doporučení pro jednotlivé evropské instituce a směřují ke zlepšení genderové rovnosti při rozpočtování. Rozpočtový proces eh, je procesem, ve kterém sehrává klíčovou roli Evropský parlament. My tady doufáme, že zaintegrování genderové rovnosti do ro- rozpočtování nejenom, že zlepší genderovou rovnost, ale zlepší také eh, finanční a demokratickou odpovědnost eh, Evropské komise vůči Evropskému parlamentu. Já už jsem eh, mluvila o tom přístupu na základě schopností. Tady vidíte základní informace ohledně těchto schopností. Možná to je trochu abstraktní, takže to teď zkonkretizuji. Když mluvíme o schopnostech, rozdělujeme je do pěti skupin. Sledujeme zapojení mužů a žen ve společnosti, jejich roli v rodinných strukturách, spadá sem rozhodování v rodině a v dalších společenských eh, strukturách zapojení do politického a společenského systému, včetně politiky, vzdělávání, ekonomiky a dalších mocenských struktur. Dále zapojení žen a mužů eh, v oblasti životního prostředí, zvažujeme právo na bydlení, na mm, možnost žít, eh, žít v harmonii s životním prostředím, s dalšími rostlinnými živočišnými druhy, eh, Věnujeme se možnosti mužů a žen prosazovat své osobní zájmy, věnovat se svým koníčkům, rozhodovat o využití volného času a hovoříme zde o eh, fyzické integritě eh, jednotlivce a eh, emocionální stránce osobnosti. Něco k metodice. Máme tady těch pět kroků, eh, pět druhů schopností, které sledujeme a které vnímáme jako klíčové, vyplývají eh, tak také z literatury, odrážejí život mužů a žen, jejich zapojení do mocenských rozhodovacích struktur, do společenského života. Takže my jsme si tady pouze provedli určitou kategorizaci těchto schopností a pak jsme je provázali s politikami, kterým se věnuje evropský rozpočet a dívali jsme se na to, jakým způsobem eh, jednotlivé hlavy rozpočtu odrážejí eh, tyto schopnosti a jaký mají dopad na rovnost mužů a žen, zda se ten potenciál eh, genderové rovnosti v rozpočtovém procesu skutečně realizuje. Pak jsme si vzali celoevropské údaje a podívali jsme se na to, kdo jsou příjemci evropských prostředků v každé eh, hlavě rozpočtu a v závislosti na celkovém kontextu nabízíme další podněty k úvaze. Identifikovali jsme případné eh, kroky, které by mohly vést ke změně eh, v politice. Naše zjištění jsme ve zprávě na závěr schrnuli, tak aby to bylo lépe stravitelné, abych to tak podala, a pochopitelné. Jedná se, to, co teď tady vidíte, jedná se o jeden příklad eh, eh, za všechny. Vidíte zde fond Eh, pro nejchudší v Evropě. Vidíte, že cílem je podpořit členské státy při poskytování finanční a materiální pomoci nejchudším občanům. Vidíte tam příslušnou kategorii eh, z víceletého finančního rámce, celkový cíl této rozpočtové položky. A my se pak díváme na dopad eh, tohoto této hlavy na eh, genderovou rovnost. To znamená, jaké ty zmíněné schopnosti a možnosti mužů a žen eh, tato podpora řeší. A z genderového hlediska se díváme na to, zda ten dopad je přímý či nepřímý, nízký, vysoký, střední. A když jsme o tom rozhodovali, tak jsme si samozřejmě eh, dělali rešerši v dostupné literatuře, abychom zjistili základní strukturální rozdíly, které vedou k nerovnosti mezi muži a ženami v jednotlivých oblastech. Pak jsme se dívali na alokace výdajů, na to, zda tam jsou eh, k tomu k dispozici nějaké statistické údaje na evropské úrovni o osobách, které eh, v rámci této rozpočtové hlavy peníze čerpají. My jsme se zaměřili na šest hlav rozpočtu a to z toho důvodu, že jsme neměli dostatek času projít rozpočet celý, tak jsme se zaměřili na ty důležité části a my si myslíme, že pokud Evropský parlament chce prověřit genderovou rovnost a bude chtít prosadit genderovou rovnost, bude se muset samozřejmě zaměřit na všechny části evropského rozpočtu. Další věc, o které se chci zmínit, já jsem o tom krátce hovořila na začátku, eh, je ta, že musíme uvažovat nejenom o číslech, ale o dalších záležitostech. Evropský rozpočet je poměrně malý, omezený ve srovnání s rozpočty členských států, ale ono na velikosti tolik nezáleží, protože jde o to, zda se zde nastavují správné pobídky, které mohou ovlivňovat výdajová rozhodnutí i na národní úrovni. A tady myslím, že jsou ještě určité nedostatky, ačkoliv jsme narazili i na pozitivní příklady, kdy dochází k řádnému využití potenciálu evropských výdajů. O genderové rovnosti se hovoří v oblasti vědy a horizontu 2020. I vy jste to sami tady říkali dnes dopoledne. Sami jsme slyšeli, že horizont 2020 eh, má cíle v oblasti genderové rovnosti, nicméně nejsou stoprocentně dodržovány. Nicméně, když eh, srovnáte tuto situaci s jinými eh, hlavami rozpočtu, tak uvidíte, že obecně Horizon 2020 a výzkum a věda to jsou naopak ty části rozpočtu, které genderovou rovnost eh, sledují eh, možná nejvíce při volbě financování, výdajů, pokud jde o skladbu panelu a tak dále. Možná, že někdy při implementaci samotného horizontu 2020 to stoprocentně neprojeví, neprojevuje se to v současné době, ale je možné, že se to zlepší eh, v budoucnu při budoucím směřování výzkumu. Možná, že dnešní ženy se začnou lépe připravovat na to, aby se chopily významných míst ve vědě, později. Pokud jde ale takové oblasti, jako je třeba sociální dialog, tak tam vlastně eh, problematika genderové rovnosti vůbec sledována není. Nesleduje se to při eh, rozpočtování, je to tedy ten negativní příklad, na který jsme narazili a to tež platí pro kreativní Evropu. I tady se financování přiděluje kreativnímu odvětví přestože jsou tam strukturální genderové nerovnosti jdoucí proti ženám a Evropská unie má možnost situaci genderové rovnosti v této oblasti zlepšit tím, že nastaví určitá kritéria pro přidělování finančních prostředků. Bohužel v rozpočtovém rámci tento potenciál zvážen nebyl a nebyl realizován. Takže po této stručné informace o metodice předám slovo Fioně. Děkuji. My jsme dospěli ke třem eh, základním zjištěním. Jednak, že eh, vysoké závazky pro genderovou eh, rovnost se neprojevují nutně ve výdajích. Zjistili jsme že problémy jsou zejména tam, kde eh, genderové záležitosti jdou napříč několika hlavami rozpočtu a není tam jasný argument ve prospěch genderové rovnosti. Jakmile se výdaje prolínají více eh, hlavami, když se nám genderová rovnost Práci. Další klíčové zjištění je, že rozpočtové hlavy nejsou dostatečně transparentní, pokud jde o implementaci genderového mainstreamingu v dané oblasti a z hlediska konkrétních e, částek, které jsou vydávány na jednotlivé politické strategické cíle. A třetím zjištěním je to, že nedostatečné údaje, o kterých hovořila moje kolegyně, e, se týkají e, nedostatečných eh, informací o financování. Tyto informace nejsou, bo tyto údaje nejsou rozděleny eh, podle pohlaví. Neexistují eh, mechanismy, jak dosledovat tyto výdaje a v tuto chvíli ani není možné pozměnit kritéria ustávajících programů, jako je Horizon 2020. Pokud jde o naše doporučení, jednak doporučujeme, že je potřeba uznat genderovou rovnost jako politický cíl ve všech rozpočtových eh, oblastech. Dále musí genderový mainstreaming být součástí eh, prováděcích metod eh, ve všech hlavách rozpočtu. Konkrétní částky, které jsou alokovány na jednotlivé kroky, musí být specifikovány v rozpočtu, protože jedině to zvýší transparentnost. A poslední věc, genderově specifické ukazatelé údaje je potřeba rozvíjet a publikovat eh, systematicky. Pokud se neprovedou v rozpočtu tyto změny, tak genderové rozpočtování nemůže být plně účinné. Má to dopady pro eh, různé eh, aktéry, pokud jde o evropské instituce, má to na něj jisté dopady stejně jako na evropské agentury. Jsou to totiž eh, instituce, kde by se rutině mělo začít používat, používat genderové indikátory. Komise musí zajistit dodržování vydaných pokynů a dostatečnou transparentnost při formulování návrhu rozpočtu a Evropský parlament tady má velice důležitou roli eh, v podobě udělování absolutoria, protože tímto způsobem může žádat dodržování rozpočtové rovnosti při eh, tvorbě rozpočtu a při jeho implementaci. Takže klíčové otázky, které si klademe. Jednak, eh, nakolik eh, užitečná je metodika zjišťování slabin v politikách rozpočtové roz... rovnosti, nakolik si parlament myslí, že je možné řešit klíčové výzvy, těmi je například to, že nám chybí podrobné informace z rozpočtu. Dále se ptáme, zda by genderové rozpočtování mohlo mít přidanou hodnotu pro poslance, kteří si přejí zlepšit uh, genderovou rovnost v evropských politikách. A poslední otázka, ptáme se, jak může genderové rozpočtování být eh, v příštích rozpočtových kolech eh, použito. Tímto vám děkuji za pozornost. Uh, now I will give the floor to those who... Děkuji a já bych tady dala slovo uh, potenciálním zájemkyním na otázky. Zbývají nám nějaké tři minuty, takže prosím rychle paní Nerch. Já vám mnohokrát děkuji. Myslím si, že to je velice zajímavé eh, téma a to genderové rozpočtování. Myslím si, že je třeba začít u těch největších rozpočtů, neomezovat se jenom eh, na ty menší rozpočty na začátku. Konkrétně eh, třeba rozpočet na zemědělství. Tam se přímými platbami podporují podniky a bylo by velice zajímavé, kdo za nimi stojí jsou to podniky, eh, které jsou vedeny výlučně muži? My dobře víme, že všechnu práci na eh, statku nedělají výslovně muži. Je to určitě zajímavé sledovat, kdo je vlastníkem eh, statku, jestli je to manželský pár, nebo je to výslovně ten muž. A já si myslím, že to je důležitá věc, protože přímé platby v zemědělství jsou největší částka v evropském rozpočtu. To bychom mohli posoudit a bylo by velice zajímavé vidět, jakým způsobem podniky eh, dostávají tyto peníze. Já si myslím, že eh, ještě dlouhá léta se budeme vůbec zabývat tím, abychom zjistili, komu a kam ty peníze tečou. Potom další eh, krok je eh, zatlačit, přitáhnout šrouby, aby ty peníze se dostaly více k ženám. A ten krok je ještě hodně daleko před námi. Protože když se zeptáme, kam ty peníze dostanou, se dostávají, dostáváme vždycky jenom částečné informace abychom eh, zjistili, eh, kolikrát u nás jenom v okrese, kam eh, se dostanou ty peníze, protože je příliš málo propojených údajů, protože ty zemědělské peníze, strukturální platby, platby na ochranu životního prostředí, sociální podpory, to jsou velice důležité oblasti a potom samozřejmě také kofinancování, spolufinancování na úrovni spolkových zemí. Jak jeho prostřednictvím ty peníze, které mají být, mají být pohledně neutrální, nakonec eh, eh, končí v rukou mužů. Myslím si, že toto je eh, opravdu veliká v oblast výzkumu a přeji vám v tom hodně štěstí. Would you like to add something? Chcete něco dodat? Jenom budu souhlasit s tím, že je velice důležité vytvořit uh, takováhle data Ehm, v celém procesu, protože ono to eh, nakonec jde členskými státy. A i ta otázka spolufinancování, pokud nemáte ta data, tak ehm, nelze říci, jestli něco eh, posiluje nebo naopak podkopává eh, rovnost pohlaví. Já bych dodala, že zcela souhlasím s vámi. Společná zemědělská politika je jednou z oblastí, společně s ekologickou politikou, kterou jsme zdůraznili ve zprávě co by velmi důležité oblasti pro budoucí práci. A v Británii a zejména v Irsku probíhají e, práce v tomto sektoru, velice důležité, ale souhlasím, že je před námi ještě velký kus práce, protože potřebujeme e, opravdu e, data ze spora nahoru a opravdu robustní dobrá data, abychom mohli dosáhnout. Já mnohokrát děkuji za zajímavé informace z té studie. A teď se podíváme na poslední bod dnešního jednání. A to je rozdíl v důchodech žen a mužů. Starší ženy žijící o samotě aktuální informace o jejich životních podmínkách. Takže když už tady máme teď posledních 15 minut, já rovnou dám eh, slovo našim expertkám, které nás uvedou do tématu. Prosím. Hi again, everybody. Já vás tady zase všechny zdravím. A představím vám dvě studie, které byly eh, vykonány v této důležité oblasti. A sice eh, důchody, eh, rozdíly v důchodech, které vytvořila komise, tu studii tedy. Vidíte tady odkaz na obě studie na tom slajdu. Asi eh, vám nemusím eh, zdůrazňovat, jak eh, důležité je uvědomit si, že dokonce ani v důchodu nejsou, tedy nepřestávají velké rozpočtové příjmové rozdíly mezi ženami a muži. Předtím jsme se zaměřovali jenom na trh práce, ale řada z vás si tohoto bude vědoma a některé jistě jste již viděli některé takové studie a já vám teď eh, řeknu víc podrobností k tomu. Proč je to důležité? Podobně jako u jakéhokoliv jiného eh, eh, rozdílu v příjmech mezi muži a ženami, se jedná o otázku eh, eh, chudoby, nezávislosti a eh, nezávislosti, nebo nezávislosti. Možná, že chudoba je příliš zdůrazňována. Ona je důležitá, ale jenom v některých segmentech. Ve skutečnosti i v těch penzijních rozdílech kromě konkrétních segmentů eh, je nezávislost a eh, spravedlnost. Teď se vrátíme na první slide. Děkuji. Tohle eh, svým způsobem ukazuje sérii studií, které proběhly k penzím. Vidíte, že jsou tady dvě. Jedna z roku 2013, najdete ji na webu, to je docela snadné, a ta druhá vyjde 18. června a najdete ji na stejné webové adrese eh, DigiJustice, protože obě dvě objednala jednotka pro eh, rozvoj eh, DigiJustice, nebo rovnost. Proč to tak je? Obě studie se zaměřují na dvě různé věkové skupiny. Ta první se zaměřuje na takzvané starší lidi obecně. A statisticky, jak asi víte, i když je to eh, diskutabilní, jsou to lidé přes 65 let. Druhá studie eh, se týká nejenom eh, starších lidí, ale skupiny, kterou lze nazvat mladší důchodci, čili od 65 do 80. Proč? No, je několik důvodů. Jeden se týká nezávislosti, ale eh, samozřejmě jsou tady určité i koncepční eh, důvody. Komisi to eh, zajímá, tyto fenomény, protože ono to může vést k lepší politice ve skutečnosti. A pokud se zaměříte na mladší důchodce, tak tam rozhodnutí k této skupině, tedy k důchodcům, budou akutnější. Zatímco ta eh, skupina starších eh, přijímala eh, ta konkrétní rozhodnutí už dávno. Potom je tady další důvod, který se týká částečně nezávislosti. Pokud se zaměříte na tu starší skupinu důchodců, či 80+, plus, tak tam ty penze mohou být nižší, kvůli odvozeným právům, než eh, kvůli vlastním právům. Proč? V zásadě vzhledem k pozůstalostním penzím, eh, která, eh, které jsou odvozené. A ty obyčejně zahlazují tu mezeru. Je tady celá řada důvodů, ale tohle mi napadlo úplně jako první. Když chci ukázat, proč se obě zprávy zaměřují na odlišné tedy věkové skupiny. Dokonce i když tohle zaměření nebo ta změna zaměření může být důležitá a zaměříte se na obě skupiny, tak eh, pokud se podíváte na výsledky pro EU jako celek, tak eh, oni se příliš neměří. Podívejme se na další slide. Za prvé, co tady přesně eh, měříme? A teď se, pak se vrátíme k tomuto. Měříme dvě věci jsou tady, eh, dejme tomu, dva titulky. Ten první je, kolik lidí dostává penze. Jaká je tady tady úroveň pokrytí? Kolik lidí eh, starovních důchodců je tady pokryto? Tak nebo onak? Jak se eh, liší muži a ženy v tomto indikátoru? A za druhé, Jaký je tady procentní eh, rozdíl v penzích, eh, který dostává průměrná žena oproti eh, muži, důchodci? Takže tohle musíme zvažovat společně. Jak vidíte, tak ty první dva sloupce vlevo vyjadřují rozdíl pohlaví v penzích. To je velké u jakékoliv skupiny. 40 40 až 38,5%, prostě kolem 40%. A druhá věc, to je e, rozdíl pokrytí. Tam ten rozdíl mezi ženami není tak velký. No, pohybuje se nějakých 5, 6, kolem 5-6%. Takže e, problematické Problematický eh, je eh, rozdíl eh, v výši důchodu, kterou průměrná žena dostává oproti průměrnému muži. Můžete si říkat, proč je to 40%, to je docela velká částka. A ono to možná neodráží to, co většina z vás ví o, věč, o trhu práce, protože tam ten hlavní indikátor je průměrný rozdíl mezi muži a ženami v mzdách. A ta částka, e, která vás asi napadne, je nějaký 16%. Takže zdá se, že je tady velký e, rozdíl mezi jedním a druhým. Proč? No prostě proto, ten, e, těch 16% platového rozdílu mezi muži a ženami, já tady hovořím o evropském průměru, nepostihuje důležité rozdíly ve schopnosti eh, vydělávat mezi muži a ženami. Čili těch 16% měří eh, průměrnou hodinovou mzdu. Všem ženy pracují daleko méně hodin. A um, pracují méně žen než mužů. Pokud tohle eh, dále eh, zohledníte do rozdíly, tak eh, potom zjistíte zase eh, číslo, které je zhruba 40%. Další slide. Tady vidíte dvě, dva sloupce. Jeden je genderový rozdíl v eh, důchodovém příjmu a ten druhý je nová statistika Eurostatu. A jmenuje se to eh, celkový rozdíl ve vidělcích co to je? Vezměte si průměrnou ženu v věku práceschopném. Ta žena možná nepracuje, možná pracuje častěji, možná dostává méně, možná dostává více než muž. Pokud to všechno zprůměrujete, to znamená, že zohledníte také ty e, rozdíly v účasti e, na trhu práce a opracovaných hodinách dostanete průměrnou částku 40% rozdílu v eh, příjmech. Čili jaký eh, z toho vychází signál? Ty eh, důchody opakují situaci na trhu práce. Navzdory všem snahám započítat neplacenou práci žen ze které nevyplývají penzijní nároky, já vím. A tak pět minut pro mě nebo a, eh, celkově? Aha. Tak já tady skončím. A řeknu jenom jednu věc. Jsou velké rozdíly hm, mezi těmito 40% v různých zemích. Jsou země, které mají velice malé rozdíly a to je velice zajímavé. Protože člověk si říká, jak to, že někde je malý rozdíl, neboť rozdíly na trhu práce jsou velké. Je to důchodovou politikou a zdůrazňuje to důležitost penzijních reform a Manuela vám řekne něco o penzijních reformách. Mě naozaj mi líto, že máme tak... Děkuji. Mě mi skutečně velice líto, že máme tak málo času, takže se určitě v této problematice později vrátíme a teď dám slovo paní Manuele Samek, Tlumočníci zůstanou o pět minut déle, takže máme necelých deset minut času, prosím. Thank you. Uh, yeah. Děkuji. Eh, my jsme se zaměřili na starší ženy žijící o samotě a teď máte k dispozici vlastně aktuální informace eh, starší studie a hodnotíme to, co se eh, stalo se staršími eh, osamoceně žijícími ženami, co se děje v problematice eh, důchodové politiky, v politice aktivního stárnutí, mm, v oblasti důchodových reform, jak se to dotýká těchto starších osamoceně žijících žen počet žen, které žijí ve starším věku osamoceně, ten se v posledních letech eh, hodně navýšil kvůli demografickým tendencím, ale také celospolečenským změnám eh, ve strukturách eh, rodin. Takže například v roce 2013 ženy starší 65 let žijící o samotě v 28 členských státech představovaly 20 milionů. To je 8 procent ženské populace. to tedy číslo mnohem vyšší než eh, u mužů, které, kteří žijí ve větším věku eh, o samoce. Jsou to pouze 3 z nich 7 milionů mužů v Evropské 28. A u mladší skupiny jsou eh, muži žijící o samotě mnohem početnější než ženy, ale ve starším věku se ten poměr obrací. Takže je velice důležité uvědomit si, jakým způsobem například eh, se důchodová reforma na těchto ženách projevuje, jaké má na ně dopady. Když se podíváme na jeden ukazatel, ten se týká rizika chudoby a mm, možnosti vyžít s finančními příjmy, tak se ukazuje, že u starších žen, které žijí o samotě, je to riziko chudoby obecně mnohem vyšší než eh, u stejné skupině mužů anebo u žen, které jsou sice starší, ale nežijí o samotě. Takže riziko chudoby je u těchto žen nižší, pokud žijí eh, s někým dalším v domácnosti, než u žen, které žijí eh, osamoceně. U mužů eh, je to eh, riziko nižší, to je 19%, a u žen, které žijí s někým ve společné domácnosti, je to riziko 12%, zatímco u žen žijících o samotě je to 25%. Podívejme se teď eh, na důchodovou reformu a její dopady. Když vidíte, mm, když se podíváte na podíl starších žen, které žijí o samotě a těžko vycházejí finančními prostředky, tak vidíte, že eh, nejnižší poměr je eh, v severských státech, zatímco ve všech ostatních zemích eh, starší ženy, které žijí sami, které žijí sami špatně finančně vycházejí a do určité míry to platí tedy i o muže v této kategorii. To je tedy situace, naznačující tendence důchodové reformy. Z toho, co říkala Francesca ve své prezentaci, vyplynulo, že Genderový rozdíl v platech se následně projevuje také v důchodech, protože i tady e, vlastně ten rozdíl v důchodech odráží tu předchozí situaci na pracovním trhu. Zapojení žen na pracovním trhu je tedy důležité i později z důchodového hlediska. Nedávné reformy důchodových systémů se ovšem snažily především zajistit udržitelnost stávajících eh, režimů. Řešil se tam vztah mezi počtem přispěvatelů v aktivním věku a počtem eh, penzistů. Snažila se sniž, snažili se státy o to snížit zapojení veřejného sektoru, zapojit více eh, soukromý sektor, soukromé úspory a tak dále. Tato opatření ovšem mají negativní dopad a horší dopad na ženy než na muže, protože ženy mají obecně obtížnější podmínky na pracovním trhu a ono se to následně projevuje o to více ještě v důchodovém věku čemu došlo v posledních dvou letech. V některých zemích si uvědomili, že dochází ke zvyšujícímu se riziku chudoby u starších obyvatel a že to platí zejména pro ženy, takže v některých zemích se snaží otázku přiměřenosti důchodu řešit. Rozšířili eh, důchodové pokrytí zvýšení minimálních důchodů a zlepšili také systémy soukromého spoření, aby se zlepšil přístup zejména pro ženy a mladé lidi, kteří často mají atypické pracovní smlouvy a aby se lépe rozdělilo napříč fondy riziko, protože krize nám ukázala, že zaměstnanecké a soukromé penze hodně závisejí na tom, co se děje celkově s hospodářstvím země. Takže přístup potom k, eh, k těmto fondům souvisí také s otázkou udržitelnosti. Pokud jde o dopady reform na starší ženy, eh, které žijí eh, samy, ty většinou pouze prohlubují rozdíly, které existovaly již dříve na pracovním trhu a znamená to, že ženy jsou ve starším věku závislé na příjmu svého partnera, zejména Eh, v systémech, eh, kde eh, se nároky odvozují v rámci celé rodiny a nejsou čistě individualizované. Dalším problémem je to, že ženy žijí průměrně déle, takže je pravděpodobnější, že zůstanou o samotě déle a k tomu si tedy připočteme ty jejich nižší důchodové nároky a to znamená, že opět roste riziko chudoby, zejména u ženy u žen vysokého věku. Pokud jde o otázku nároků, o čemž hovořila Francesca, zejména například nároku na vdovské důchody, to je v současné době velice potřebná podpora u starších žen, které žijí sami. Platí to zejména pro ty ženy, které eh, během aktivního života nepracovaly, například v Itálii nebo jiných eh, středomorských zemích. Ten rozdíl v důchodech je poměrně nízký, protože starší ženy velice často pobírají vdovské důchody. Ale jak vysvětlovala Francesca, pokud jde o ekonomickou nezávislost žen, tak z tohoto hlediska je to problém. A je to problém také pro ženy, které se nikdy neprovdaly. Tyto ženy samozřejmě nemají možnost čerpat eh, vdovské důchody, přestože mm, vlastně odvodem daní a a pojistného na tyto důchody přispívaly. Takže na druhou stranu může pro mladé ženy představovat možnost čerpat vdovský důchod později, být určitou demotivací, která je odrazuje od plného zapojení do pracovního eh, trhu. Je potřeba tedy toto vše zvážet u všech eh, skupin žen a pokud chceme snížit riziko chudoby u starších žen, které nepracovali po celou dobu aktivního života, je potřeba zvážit tady určitou možnost čerpání minimálního důchodu. A tím tedy zajistit větší rovnost mezi, v rámci skupiny žen. A teď už přejdu k závěrům. První důležitá věc se je to, že eh, my hovoříme o ženách, eh, které jednak nikdy nebyly provdány, nebo o ženách samoživitelkách, eh, obecně o ženách, které nikdy nežily v páru a tudíž se nikdy nemohou spolehnout na příjem partnera. V případě těchto žen je velkým problémem zavedení individualizovaných eh, mm, práv, eh, respektive pro ně je to potřebné, protože jsou to ženy, které nemohou spolehat na příjem partnera. Důchodové nároky musí tedy být individualizované eh, spíše než odvozované od příjmu celé rodiny, což bude více motivovat ženy zapojit se do mm, trhu práce a podpoří to tuto rostoucí skupinu žen, které žijí sami. Vzhledem k těmto tedy základním mm, problémům a záležitostem je třeba důrazně další rysy, které se týkají důchodů a této skupiny žen, které žijí sami. Jak už jsem říkala předtím, je potřeba využít Eh, možnosti mm, výplaty paušálních důchodů, které by nebyly ve své výši závislé na eh, předchozím, eh, předchozích příjmech během aktivního života. Platí to pro ženy, které pracovaly přerušovaně například, ne celý aktivní život. Je potřeba je tedy více podpořit tím, že budou e, získávat jako náhradní dobu pro důchodové pojištění, také dobu, kdy ku příkladu pečovali o své dítě, byli na rodičovské dovolené a e, dále je potřeba posílit možnost e, zajistit se práce na částečný úvazek a regulovat také soukromé důchodové eh, fondy a zaměstnanecké důchodové fondy, tak eh, aby mm, eh, nabízely pojistné možnosti pro tuto skupinu žen, například aby jim umožnili započítat tu náhradní dobu při péči o dítě. Paní předsedkyně přerušuje řečnici. Poslední minutku, prosím. Ve zprávě najdete i další konkrétní návrhy, nicméně velkým problémem je to, že s novými důchodovými systémy eh, musíme mm, mm, počítat eh, s tím, že ženy dosáhnou dostatečného příjmu během pracovního života, protože pak eh, budou mít dostatečné důchody a nebudou se tedy ocitat v situaci, kdy je bude ohrožovat chudoba. Paní předsedkyně, děkuji paní Beteo a paní Samek za jejich vystoupení. Prezentace je to téma velice důležité. Když se podívám do sálu, vidím, že je tady většina žen a tak mluvíme tedy o našich vlastních budoucích důchodech a ve vlastním zájmu se musíme snažit o to, aby se disparita mezi důchody žen a mužů zmenšila. Ještě jednou chci všem poděkovat. Příště se sejdeme 13. července od 15 eh, hodin. Paní předsedkyně laskavě děkuje tlumočníkům. A iba posledná poznámka, ak jsou nějaké otázky na ob... Pokud máte nějaké otázky... Uh, you can address them to the secretariat and um, I think they will be uh, happy to answer.